rozpravou o případu porušování lidských práv, demokracie a právního státu podle článku 135 jednacího řádu. Nyní je na řadě rozprava o situaci v Malajzii. Nejdříve si vyslechneme autory návrhu usnesení. Jako první pan Kora, Kora o na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Po dohodě o volném obchodu s EU, kde jde, jde tedy o první řadě o ekonomická kritéria. Ovšem, měli bychom zohledňovat také sociální a ekologické normy a lidská práva. Lidská práva jsou zmiňována také v preambuli, ovšem neplatí jako povinná. V případě Malajzie je tomu tak, že tam je velice tvrdá politika zejména proti původnímu obyvatelstvu a skutečně řada věcí v této zemi je v nepořádku. Například od roku, do roku 2050 se plánuje eh, vybudování 50 um, přehrad v údolích, což znamená, že původní obyvatelstvo bylo vyhnáno ze svého území. Pak se plánuje eh, vymícení stovek kilometrů tropického lesa takže bychom měli připomenout zejména veškerým zahraničním investorům, že takto se ničí stovky ceného lesa pouze proto, aby se vyráběl palmový olej. Dále eh, politický systém v zemi je jeden z, nejkorup, z nejkorumpovanějších vůbec na světě, tedy třeba myslet na ochranu lidských práv. Děkuji. Nyní pan Demesmarker. Marker. Milí kolegové, Malajzie nám postupně propadá do autoritářského státu. V dnešní době, pokud chcete například pokojně demonstrovat, či máte na sobě žluté tričko, tak je to velké riziko. Pokládá se to za vlasti zradu. V zemi panuje skutečně velký strach před demokracií. Národní fronta je u moci již 85 let a svou legitimitu opírá stále ještě o staré koloniální zákony. Omezuje svobodu tiska, svobodu projevu. E, právní systém se opírá o šariu ve velké míře a přitom se Malajzie chce profilovat jako umírněný islámský stát, který bojuje proti extremismu. Jak to vypadá se právem menšin, s původním obyvatelstvem. E, ti to stále ještě bojují o svá práva a proto já vyzývám malajskou vládu, aby respektovala parlamentní demokracii a jednání o dohodě o volném obchodu musí být ovlivněna i těmito aspekty. A nyní paní Lochpílerová na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. V Malajzii se využívají restriktivní zákony proto, aby se masivně omezovalo právo na svobodu projevu a schromažďování, zejména aktéři z občanské společensky, kteří se kriticky eh, vyjadřují o vládě, se vystaví riziku eh, věznění a toho, že budou odsouzeni v politicky motivovaných procesech. Kritické štymy se, o, eh, hlasy se opakovaně konfrontují, nebo jsou konfrontovány tím, že prostě pak je na ně žaloba za protistátní akt aktivity. Eh, zákon, mm, o který se opírá vláda, pochází z doby kolidální. Například letos více než 40 osob bylo vyslíkáno a zadržováno či obžalováno z důvodu údajně protistátních aktivit. Tak například bloker aktivista Khalid Ismat byl v Římu souden odsouzen na základě eh, zákona o komunikaci a multimedií, Byl obžalován kvůli tomu, že veřejně kritizoval zneužívání moci. I, co se, i z důvodu zákonu o bezpečnosti byli zadržováni lidé, například politik Abu Hassan, který byl zadržen v září, a to proto, že informoval o korupční aféře státního podniku. Proto my vyžadujeme a požadujeme po malajzijské vládě, aby propustila veškeré zadržované, zrušila obžalované, obžaloby zejména těch, kteří pokojně využívají svá práva na schromažďování a svobodu projevu. A dále požadujeme, aby takovéto zákony, které umožňují obžalovat tyto osoby, byly odstraněny či zneformovány. Zejména mám tím na mysli ten zákon Národní bezpečnostní rady, který ještě dále omezuje veškerá práva. Děkuji. Tolik tedy um, autoři usnesení a nyní paní Wikström. Na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Vývoj v Malajzii, co se týče omezování svobody projevu a dalších základních svobod, je skutečně znepokojivý. Vláda se ze všech sil snaží umlčet opozici a proto dnes musí náš parlament skutečně vyslovit své politování nad tím, že situace lidskoprávní se stále zhoršuje, že eh, jsou vydávány zákony, které omezují eh, které umožňují omezovat média, že je potlačována demokracie. My tento režim vyzýváme, aby i hned propustil veškeré politické vězně a aby pokojné občany nechal v klidu ty, kteří, eh, mám tím na mysli ty, které chtějí pouze vyjádřit své mínění a vůbec nepředstaví žádné nebezpečí pro zemi je nutno, aby i hned přestalo pronásledování a násilí páchané na menšinách. Je důležité, abychom dnes naše usnesení přijali. Musíme malajzijskému rečimu ukázat, že svoboda projevuje základní lidské právo, které není možné vůbec omezovat. To je nejdůležitějším úkolem Evropské unie. Mám tím na mysli to, že chráníme základní práva jak u nás doma v Evropě, tak ve zbytku světa. Děkuji. A Další autor je pan Lenard. Na jednu minutu, prosím. Děkuji. Mm, pane předsedo, tato rezoluce potvrzuje naše odhodlání a přátelství vůči mm, malajzijskému lidu. A proto vyjadřujeme naše znepokojení o zákonu o rozvracení státu, které, eh, kterému se Malajzie rozhodle, eh, zavázala, že ho zruší, ale místo toho ho posílila. Nový zákon o bezpečnostních složkách, který byl přijat bez veřejné diskuse a dává velké pravomoci Národní radě bezpečnosti, aby vyhlásila stav v nouze. Um, a obecně atmosféra, ve které opoziční politici, novináři, občanská společnost mají stále větší problémy s fungovat. My sdílíme tyto obavy ne proto, že rádi kritizujeme Malajsii, ale protože je to tak důležité, eh, důležité to říct, musí to být začátek konstruktivního dialogu v Malajzii i v bilaterálních vztazích mezi EU a Malajzií, především ve chvíli, kdy naše bilaterální vztahy jsou stále silnější. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo paní Veržia. Máte slovo, ne? Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Avar Ibrahim je vlastně symbolem. Je to liberál, který v důsledku Eh, krize na konci 90. let eh, opravdu mm, se stal určitým symbolem, bojoval proti obrovským industriálním projektům v této zemi, která je nesmírně skorumpovaná. Vytvořil Patakara, Jat, snažil se přemostit i komunitární problémy. No a samozřejmě víme, jak skončil v, v této zemi uvězněn, v této zemi, která je nesmírně konzervativní. Uh, Víme, že, se zde, že jsou zde potlačována práva LGBT občanů, je to zákon o rozvracení státu, novináři, opozičníci, mm, aktivisté. Samozřejmě, že dochází k represi ve všech oblastech, dochází k využívání násilí pouze proto, aby si elity udržely svou moc. Samozřejmě, že potřebujeme lepší rozdělování eh, majetku a zavést eh, dialog mezi všemi eh, subjekty v této zemi. Nesmíme zneužívá náboženské záležitosti pro rozvracení nebo pro konflikt této zemi. Je zde mnoho ještě práce, která nás čeká. Děkujeme. <clears throat> A nyní má slovo ještě pan Panseri, který je rovněž autorem tohoto usnesení. Máte jednu minutu. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vidíme zde potlačování svobody projevu v této zemi, trestní zákoní, který je zneužíván pro umlčování opozičních hlasů od roku 2015. Zákon o rozvracení státu umožnil zadržení mm, mnoha opozičních představitelů, více než 200 lidí, vedoucí představitel opozice byl rovněž začen a obviněn ze sodomie. Rovněž eh, známý karikaturista, který popsal uvěznění pana Ibrahima, byl rovněž uvězněn. Jsou zde, jak víme, obvinění korupce vůči premiérovi, opozice je potlačována, Malajzie předsedá ASEANu v současné době a to, co by měla Evropská unie udělat, je okamžitě požadovat propuštění těchto zadržených liní a samozřejmě opětovně nastolit určitou rovnováhu mezi ochranou občanských a civilních práv v této zemi. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní jsou to zástupci politických skupin za EPP. Je to pan Kelly, máte jednu minutu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem členem delegace ASEAN a samozřejmě vím, že pokračujeme v těchto vztazích obchodního charakteru. Hned po Singapuru je to vlastně druhá země, pokud jde o tuto část ASEANu a jejich obchodování s EU, čili dochází kde rozvoji v této oblasti, ovšem pokud jde o svobodu projevu, svobodu mm, lidských práv, situace je zneklidňující, především ten zákon o rozvracení státu, <clears throat> který byl posílen mm, přesto, že bylo slíbeno, že dojde k zrušení tohoto zákona. Dále je to otázka svobody projevu. Mnoho lidí bylo zatčeno, vyšetřováno v důsledku mm, tohoto zákona. To je neakceptovatelné. Dále je to ta možnost vyhlášení, kdykoliv vyhlášení um, mimořádného stavu v této zemi, dále je to popírání práv LGBT osob. Je to opravdu velice smutná situace, takže vidíme, jak diametrálně odlišná je situace v oblasti lidských práv, v oblasti obchodování s touto zemí a proto to musíme řešit a poukazat na to, říká pan předseda. Děkujeme a nyní má slovo paní Gil půl minuty za socialista a demokraty. Prosím. Uh, Děkuji, předsedo komisaři, já jsem měla nedávno příležitost navštívit Malajzii a byla jsem překvapena, eh, že dojem, který kolektivně máme o té zemi, je skutečně vzdáleno v realitě. Je moderní, ano, dynamická, ale pod povrchem toho, té západní ekonomiky je stát, který je stále více autoritářský. Politici, komentátoři se nemohou svobodně vyjadřovat. Nárůst počtu osob, kteří čelí obviněním podle zákona o rozvracení státu a zákon o Radě bezpečnosti, který dává velké pravomoci premiérovi a se bezpečnostním složkám, jsou příkladem rostoucích represálí. Malajzie byla hostitelem globální konference proti korupci v září a já bych položila premiérovi otázku, proč nepovolit vlastní komisi proti korupci vést transparentní vyšetřování eh, obvinění z korupce průči němu? Proč neumožnit médiím, aby o tom informovali? Proč neumožnit obyvatelům, aby se svobodně vyjadřovali na ulicích? Proč nedodržet závazek zrušit zákon o rozvracení a zajistit, aby bezpečnostní zákony skutečně přispívaly k větší bezpečnosti občanů a nesloužily jako nástroj represálí? Proč se bát otevřeného dialogu s opozicí a občanskou společností, včetně Ibrahima a všech akademiků, aktivistů a dalších, kteří čelí obvinění? řešením. Proč neumožnit zemi, aby přispěla eh, k eh, tomu, aby byl se stala majákem rozvoje a demokracie. Malezijské orgány, premiér Razik, eh, jak se zdá, se bojí, že tyto kroky by oslabily jejich pozici. Avšak pravdou je pravý opak. Děkuji. Mm, Marino Pinto. Pan Marino Pinto na jednu minutu. Děkuji. Porušování lidských práv v Malajzii, stejně tak jako v celé řadě dalších zemí na světě, se děje především tím, že jste zvrácený justiční systém. Jsou tady zákony, které se zneužívají a politická moc používá soudy proto, aby pronásledovala příslušníky opozice a aby je vyhlazdila tím, že je například odsoudí až k smrti. Více než tisíc občanů čekají ve vězeních v Malajzii na to, až je stát zabije. E, jakým způsobem tedy bojovat proti porušování lidských práv v Malajzii a ve světě? Ekonomické sankce, které zahrnují i zmrazení obchodních dohod s těmito zeměmi, ano. A dále je to posílení trest, Mezinárodního trestního soudu je důležité jasným způsobem říci, že nerespektování základních práv letí není nic, co by mohlo být něčím vykompenzováno, protože to přináší ekonomickou škodu i těm, kteří porušují taková práva a tito lidé dříve či nebo později se budou muset zodpovídat před trestním, mezinárodním trestním soudem. Děkuji panu Marinu i Pintu a nyní za nezařazené pan Fontoulis. Děkuji. Situace v této zemi je samozřejmě nesmírně zneklidňující, neplní se zde základní evropské principy. Malajzie se stává velice rychle policejním státem. Potlačuje svobodu projevu, politici jsou posíláni do vězení, korupce je v podstatě takovou každodenní normou. Evropská unie samozřejmě nemůže diktovat jiným zemím, co mají dělat. Nemůžeme intervenovat, zasahovat do jejich vnitřních záležitostí, to je jasné. Ovšem, samozřejmě Evropa není držitelem nějakých zásadních nebo jediných hodnot. Říká, že u nás k takovým věcím nedochází. U nás rovněž dochází například určité intervenci do justice. Máme zde, mm, dochází samozřejmě k různým politickým přehmatům, různé skandály, ke kterým v Evropě dochází, korupce, mm, rovněž se zavírají politici, velké společnosti mají problémy, čili asi si nemůžeme dovolit pouze pranířovat jiné země v jiných částech světa, se by to nebylo úplně Ehm, vhodné, nejsme nějakou koloniální možnost ehm, velmocí, musíme si samozřejmě zamést před vlastním Prahem. Pokud chceme, aby tyto země respektovaly ehm, veškeré tyto hodnoty, musíme to udělat jiným způsobem. Zamezit obchodování s těmito zeměmi, zamezit jakékoliv finanční pomoci, která je posílána, protože zde dochází k korupci politiků, kteří si tyto peníze dávají do své vlastní kapsy a zamezit tomu, aby velké společnosti tam prováděly bez business, vlastně, pokud skutečně jsme odvážní, nesmí, nesmíme, nesmíme být, mm, nesmíme měřit dvojím metrem. Děkujeme a nyní má slovo pan Tarabela na jednu minutu. Vážený pane předsedo, milí kolegové, Malajsie je, je zemí, která roste nesmírně rychle, je to model pro celý tento eh, kontinent, ovšem samozřejmě vidíme, že tam dochází k mučení, trestu smrti, i když Malajsko podepsalo různé mezinárodní dohody. Je smutné vidět, že lidská práva nejsou prioritou, pro tuto zemi dochází spíše k regresi. Je to součást 58 zemí, která uplatňuje trest smrti. Oni hlasovali proti moratoriu, proti trestu smrti, které přijalo OSN v roce 2014 prosinci. Samozřejmě vidíme, že tato země nechce, mm, oni vlastně se zdrželi v tom hlasování, to znamená, že nechtějí pokročit v této oblasti. Vidíme ale, že se jim velice mm, daří v oblasti obchodování. Proč by neměli teda pokročit v této oblasti, která se týká základních lidských práv? Eh, pane Tarabelo, je zde žádost o modrou kartu. Pan Čarnecký rád eh, reagoval na váš projev. Akceptujete to, pan Čarnecký, prosím? Eh, Děkuji za slovo, vážený pane tarabello za to, že jste ochoten odpovědět na mou otázku. Já vím, že se angažujete v této oblasti lidských práv velice aktivně a proto se chci ptát, a často se ptám v Evropském parlamentu, zda nejde o to, že bychom měli zaangažovat více Evropskou komisi radu, členské státy, aby ekonomicky tlačili na ty země, které nedodržují lidská práva. Toto je nástroj, podle mého názoru, mnohem efektivnější. Co si o to myslíte, pane poslanče? Děkujeme, pane Tarabelo, prosím, můžete odpovědět. Já stoprocentně souhlasím s vaším názorem, eh, pane Čarnecky. Ano, já vím, že několikrát jsme o tom již hovořili, pokud je o obchodová, obchod, eh, o volný obchod v této oblasti. Samozřejmě chceme, aby zároveň pokročily tyto země v oblasti lidských práv. Kolumbie například takový konkrétní příklad. Víme, že

Pane předsedo, neexistence eh, svobody projevu, náboženské eh, utlačování, diskriminace domorodců, imigrantů eh, se v Malajsii dějí každodenně. Malajsie. Eh, vlastně vězní kohokoliv na dobu neurčenou, kdo, kohokoliv, kdo představuje ohrožení pro národní bezpečnost, to včetně těch, co bojují za lidská práva, bojovníků za lidská práva. Vláda omezuje svobodu projevu a proto je jednou ze zemí, kde má nejnižší hodnocení v oblasti svobody projevu. Implementuje se tam šaria. Uh, Malajzijské orgány eh, vydávají pokuty za publikace, které jsou, jdou proti vládě. Máme um, um, my jako Evropský parlament musíme tlačit na vládu, aby zrušila ten zákon o eh, rozvracení eh, státu a aby umožnila svobodu projevu, všechno, co je uvedeno v mezinárodních dohodách. Děkuji. Děkuji, mm. jako já chci dodat této diskusi mm, takový odkaz na něco, co bylo řečeno včera, totiž, že rada by měla jít příkladem a státy by měly povolávat odpovědnosti za uplatňování lidských práv a respektování lidských práv. Historii Malézii bylo sedm obvinění z sodomie a tři z těch sedmi byly proti Anvaru Ibrahimovi, což je jasný eh, co, eh, důkaz eh, eliminace opozice. Je to důkaz toho, že vláda dělá všechno pro to, aby se vyhnula svobodným volbám. A Ehm, obvinění Amvara eh, povede jenom k tomu, že opozice posílí. EU nezasahuje do, nemůže zasahovat do vnitřních záležitostí Malajzie, může tvrdit a zdůrazňovat, že očekáváme respektování lidských práv od všech našich obchodních partnerů. Pan Castaldo, jedna minuta. Pane předsedo, děkuji. Takže všechny tyto zákony, které se týkají omezování, shromažování, multimédií a tak dále. Existují celé řady seznamů přečinů eh, na základě tamnějšího právního pořádku, které v podstatě eh, jaksi ničí celé klima v zemi. To též platí pro sociální dumping a mnoho dalších akcí vlády, politizace, soudnictví. Eh, také má nepříznivý dopad samozřejmě na eh, příslušníky opozice a novináře. To zažil na vlastním eh, kůži Anwar Ibrahim, který nyní z velice zvláštních důvodů je zadržován. A Navíc mu ještě hrozí, že na něj bude uplatněno plávo a že tedy v zemi bude zavedena islámská justice. Tady souhlasím s kolegou Korao. V Evropské unii máme trh více než 500 milionů lidí. Jsme ekonomická velmoc a naše obchodní dohody by mohly být ultimativní zbraní, pomocí které bychom mohli prosazovat lidská práva. Evropa tedy nad nimi musí bdít a musí eh, trvat na dodržování svatých principů základních práv. Pan Svoboda.

jsme dospěli ke konci postupu ke HDI a slovo dostává pan komisař Stylianides. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji. Samozřejmě, že Malajzie hraje v jihovýchodní Asii ohromnou roli pro Evropskou unii. Je to předsedající země ASEANu v současné době, v tomto období, když důležitá rozhodnutí jsou přijímána pro další budování této asánské komunity. Naše bilaterální vztahy se zásadním způsobem posílily. Posílili jsme obchod, investice, politický dialog, i různé aktivity v oblasti spolupráce s touto zemí. Ovšem, na tomto pozadí samozřejmě máme veliké obavy. Obavy v Evropské unii ohledně posledního vývoje v této zemi od roku 2014 rozvoj, který měl dopad na svobodu projevu a právní stát této zemi. Především nás neklidňuje další zneužívání v oblasti zákona o rozvracení státu a zároveň situace pana Ibrahima, vedoucího představitele opozice, pokud jde o svobodu projevu, jak jste se o tom všichni zmínili, Evropská unie rovněž vidí neustále zneužívání tohoto zákona od roku 2014 i přesto, že premiér několikrát se zavázal k zrušení tohoto zákona. Proto bych rád připomněl, že v dubnu 2015 vysoká představitelka jasně, veřejně vyjádřila zneklidnění v tomto ohledu. Hovořila o tom, že to samozřejmě má obrovský dopad na svobodu projevu vyjádřila velice zásadní obavy ohledně federálního soudu, který na pět let v únoru tohoto roku odsoudil pana Anduara Chana eh, do, do vězení na, na pět let. Eh, původně tento člověk, jak víte, neměl právo uplatňovat eh, občanská práva, přišel o eh, svůj eh, post v parlamentu a 8.12. jsme uzavřeli novou dohodu o partnerství s Malajskem. Neustále voláme potom, aby tyto, nebo teda chtěli jsme, aby tato dohoda byla uzavřena, dohoda, která byla zahájena již, nebo toto jednání v roce 2011. A tato dohoda obsahuje doložky o lidských právech a právním státu, který by měl umožnit eh, zvýšenou zaangažovanost v těchto oblastech prostřednictvím vytvoření smysluplného dialogu o lidských právech. V průběhu těchto jednáních Malajsko akceptovalo uznání principu respektu lidských práv a právního státu uznali, že je to zásadní prvek této dohody. My samozřejmě za naší stranu budeme pokračovat v našich aktivitách s místní vládou, budeme se snažit dále podporovat prosazování lidských práv, včetně osob LGBTI, a budeme to dělat na bilaterální, ale i regionální úrovni se společenstvím ASEAN. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu komisaři Strianisovi. Děkuji za tento dlouhý dopolední maraton. Eh, bylo předloženo sedm návrhů usnesení. Tímto je rozprava u konce.